jsme e, s tímto bodem a přejdeme k dalšímu. A to je zpráva kolegy Kovala Priority vztahu EU se zeměmi východního partnerství. Vím, že komisi tady bude zastupovat pan komisař Fíle, který odpovídá za politiku sousedství a rozšiřování. Vítám vás, pane komisaři. A dávám slovo panu Kovalovi na čtyři minuty. Dámy a pánové, já eh, vám, slyšel jsem, pane předsedo, jste kýchnul, tak dovoluji si vám popřát eh, dobré zdraví. Dámy a pánové, Prostřednictvím této rozpravy bychom mohli udělat určitou bilanci, říci si, jaké e, úspěchy a jaké případné neúspěchy jsme zaznamenali v partnerství se zeměmi východního e, sousedství a udělat si také určitou bilanci celého tohoto mandátu. Chtěli jsme se také podívat trochu zpět a podívat se tváří v tvář panu komisaře Fílemu a říci si, ehm, co jsme udělali, co se povedlo a co ne. Ale nakonec historie eh, trošku věci změnila po nedávných eh, eh, událostech na Ukrajině. To, co nás tady zajímá, nejsou pouze jakési abstraktní věci, eh, vůle politiku. ne. Vidíme, že tady je situace, která od nás vyžaduje skutečně čin a velice konkrétní reakci na to, k čemu dnes dochází. První věc, která je vidět okamžitě, je to, že mm, naše schopnost podepsat dohody o spolupráci a nikoli pouze s Ukrajinou, ale také s Moldavskem a s Gruzií, to všechno rozhodne o budoucnosti tohoto východního partnerství. To vše ukáže, zda se budeme moci zapsat do historie jako pozitivní činitel nebo ne. Víme, co se děje dnes na Krymu. A víme také, co udělal náš velký soused v zemích, jako je Moldavsko nebo Gruzie. Víme, jaká je realita. Právě proto musíme co nejrychleji takové dohody o spolupráci podepsat. Musíme se usilovat o to, aby naše partneři na východě měli právní základ pro rozvíjení vztahů s námi, měli právo na určité finanční podpory a aby měli také naši podporu při boji, zejména boji proti korupci. Můžeme uvést v dnešní době příklad. Současný premiér by mohl sehrát důležitou úlohu, eh, mohl by Ukrajinu změnit, ale musíme si vzpomenout, že již v roce 1917 proběhla jistá lidová revoluce. V když nepomůžeme dnes vládám Moldavská mm, a Gruzie, když nepomůžeme Ukrajině, dočkáme se velice smutné budoucnosti. To bude opravdu velká výzva. Východní partnerství je velice dobrá myšlenka. Je to vlastně taková myšlenka kolektivního eh, utváření, eh, vytvořit vlastně eh, vzdělávací programy pro, i pro budoucí Eh, profesory, to všechno je velice důležité. Eh, Gruzie, Arménie, eh, Moldavsko, Bělorusko, Ukrajina, všude jsou lidé, kteří chtějí diskutovat o stejných věcech jako my, kteří chtějí mít přístup ke knihám jako my. To všechno je velice důležité do budoucna až eh, Evropská unie nebude eh, pokrývat pouze polovinu našeho kontinentu, ale celý kontinent, pak to bude zejména důležité. Všichni tito občané eh, přece musí cítit, vy také jste povoláni k tomu, abyste patřili do toho společenství, do kterého patříme my. Možná ne dnes, ani zítra, ani pozítří, ne úplně okamžitě, ale v určité budoucnosti. Budeme všichni spolupracovat, ať už bydlíme na východě nebo na západě Evropy. Eh, budeme eh, v jednom velkém společenství a nebude už záležet na tom, v které části Evropy se kdo eh, narodil. Dohody, které byly podepsány již před delší dobou, blokují také energetickou situaci. I tady můžeme dát Ukrajině úlohu, aby se hrávala velkou úlohu v energetické oblasti. Teď je okamžik, kdy musíme jednat a spustit spolupráci, pane komisaři, aby E, právě tato zpráva mohla být určitým stavebním kamenem v celé té konstrukci e, během nynějšího končícího volebního období, ale také v nadcházejícím volebním období. To, co se stalo v Tbilisi, v Kišiněvu, všude, to všechno musí ukázat lidem, že oni také patří do velkého evropského společenství. Děkuji. Děkuji vám, pane Kovale, a nyní prosím postup Catch the Eye. Máme čtyři žádosti o slovo. Začneme eh, paní Svičar. Děkuji. Jedna ze, eh, v rámci této zprávy budeme dál diskutovat o situaci na Ukrajině a jak správně eh, řekl zpravodaj, vývoj v situace na Ukrajině Eh, vedl k tomu, že tato zpráva se eh, začala ubírat jiným směrem. Ehm, otázka bezpečnosti ehm, ehm, zemí východního partnerství se stává stále více důležitou. Eh, partnerství s těmito zeměmi je založeno na její vlastní vůli a ukázalo se, že je to, že tady je důležitá další hymná síla pro další vývoj. Myslím, že musíme posílit tuto dimenzi s východ, východními eh, evropskými zeměmi, tak abychom posílili duch spolupráce, musíme podpořit eh, konečný eh, cíl a to je jejich politický přístup, ale hlavně ekonomická integrace těchto zemí. Neměli bychom mít také na paměti nutné demokratické reformy a měli bychom eh, jim předat zkušenost, kterou jsme eh, pozbírali v našich zemích. Děkuji. Děkuji. Teď paní Růža Tomašič, také z Chorvatska. Děku, děkuji. Plně podporuji strategii a e, politiku, která je zacílena na posílení demokratických možností a stabilizace e, zemí našich e, sousedů. Země východního partnerství jsou důležité pro Evropskou unii a jejich pokrok je velmi důležitá věc. Přiblížení se Evropské unii je bolestné a obtížné, zvláště pro země, které mají historii komunismu a tota, totalitního režimu. Jako poslankyně z Chorvatska znám výzvy, před kterými stojí stojí eh, společnosti eh, které mají za sebou komunistické dědictví. Jak obtížné je přijetí těchto hodnot, které bývají teď popisovány jako západní hodnoty. Evropská unie nepomůže zemím východního partnerství tím, že je bude využívat pro své eh, cíle zahraniční politiky. Eh, zvláštně tím, že se bude snažit takto střetávat s Ruskem v tomto regionu, ale je důležité i nadále obhajovat svrchovanost a teritoriální integritu těchto zemí gospodine predsjednie pozdravljam eh, Děkuji, pane eh, eh, Také si pozdravit zpravodajku a pana komisaře Fileho, který je dnes s námi v tuto pozdních hodinách. Plně souhlasím s panem Kovalem, že změněné podmínky také změnily účel, smysl této zprávy. Takže řeknu jenom něco velmi stručně politika východního partnerství byla původně koncipována proto, aby se prohloubily svazky s těmito zeměmi a Evropskou unii. Ale události, eh, ke kterým došlo na Ukrajině, jasně ukázaly, že bychom měli eh, pokračovat v takovém mechanismu, ale Zároveň bychom měli se zavázat jako EU a podpořit změny v těchto zemích a souhlasím se zpravodajem, že je čas na akce než spíše než na slova. Děkuji. A paní Lubčeva, prosím, můžete se ujmout slova. Приемането na този doklad, třeba, да покаже... Děkuji. Eh, pane předsedo, při schvalování této zprávy bychom měli eh, ukázat, že lidé jsou dostatečně vyspělí, aby byli schopni se poučit eh, z historie. Východní partnerství nyní prochází určitým testem, protože není plně podporováno všemi a vznikají i určité kritické situace, krizové situace. Jde o to, zda Evropská unie využije potenciál pro integraci, aby pomohla občanům v těchto zemích, které se hlásí k evropským hodnotám, aby si mohli uchovat také jazykovou kulturní rozmanitost. Toto partnerství by eh, mělo řešit alespoň část problémů, které nastávají, například ve návaznosti e, s Ukrajinou. Měli bychom řešit také problémy v oblasti vzdělávání, školství, e, poučení, které můžeme vyvodit ze vztahu, s, e, můžeme uplatnit způsobem, abychom konkrétněji a chápavěji a specifičtěji přistupovali k těmto jednotlivým partnerům. Eh, pan Fíle se může eh, vyjadřovat česky ve svém jazyce, abychom měli čistě slovanský večer. Prosím, pane komisaři, máte slovo na závěr. Bože jednak. Teda to je velká výzva. To se mi ještě nestalo v plénu. No, Mr. President, thank you very much for giving me a... Děkuji za to, že jste mi dali slovo. No, vlastně jsem sem přišel, abych eh, podpořil to, to poselství, které jsi vyslal zprávou. Souhlasím s tebou, eh, že mm, eh, tady byla ještě jiná kapitola o Ukrajině, nová kapitola o Ukrajině a zároveň jsem na vaší straně, když řeknu, že sdělení, které obsažují vaší zprávy, jsou důležitá. A rád bych smím tak bych zdůraznil některé aspekty a ještě dodám to, co považuji já za důležité a rád bych tak učinil ve třech částech. Nejprve bych se rád věnoval východnímu partnerství obecně a tady bych rád řekl následující. Za prvé je důležité abychom si připomněli, že cílem tohoto zvláštního partnerství je pokusit se na pomoci našim partnerům, aby eh, naplnili vlastní ambice, identifikování se s záležitostmi, které se týkají reform. Za druhé, je důležité eh, připomenout našim partnerům a také nám samotným čas od času, že nejdůležitější věci je co nejlépe využít všech nástrojů a jejich celá řada. E, vaše zpráva je vyčísluje vlastně všechny. Um, od Um, jde o um, veškeré dimenze sektorální uh, spolupráci, uh, způsobem, jak dochází k formální, neformální interakci. Uh, to je typ ujedinělého partnerství, které zažíváme na samitech a pak formální ministerská setkání, tato mohou um, propojit. Třetí bod, který kdy rovněž souhlasím eh, s vámi a s vaší zprávou, protože vaše zpráva toto, toto věc správně potrhuje. A sice musíme eh, propojit eh, takzvanou inkluzivnost diferenciací. Co to znamená? Potř- měli bychom vynaložit úsilí v tom smyslu, aby všichni naši partneři byli začleněni a mm, jde o to, abychom nalezli rámec mm, v rámci, tedy v širším východním partnerství mm, pro všechny. A poslední bod je jasné, že východní partnerství eh, není jen eh, jednorázová záležitost. Mm, eh, není to otázka, kterou můžeme... Mm, je to, je to otázka, o které se nedá vyjednávat, to je otázka zásad a hodnot. To je to, co ehm, ehm, podtrhává naše partnerství. Ale ehm, mezi našimi východními partnery máme také země, které se zavázaly k hlubším reformám, které žádali o užší vztahy a které souhlasili e, také s naší e, reakcí na jejich výzvu o politickou nebo ekonomickou integraci. Mluvím tady o Ukrajině, Moldavsku a Gruzii a také o asociační dohodě, která eh, znamená eh, hlub, hlubší o oblast eh, volného obchodu. Rád bych učinil sedm krátkých poznámek, které zvláště teď, kdy všichni se díváme do minulosti a posuzujeme to, co proběhlo dobře, co bylo špatně. Já myslím, že e, tento prvek objektivity, e, to, co jsem velmi ocenil vaší zprávě a považuji to za důležité, bod číslo jedna. Je tu asociační dohoda a kdykoliv říkám asociační dohoda, e, tak, tak myslím, to posiluje možnost našich partnerů um, učinit eh, svrchovaná rozhodnutí a myslím si, že by toto je eh, důležité. Za druhé, do respektování tradičních vztahů, které naši partneři mají se svými, se jejich sousedy. A um, rád bych řekl, že to pomůže posílit um, tyto vztahy než um, opačně. Bod číslo tři. nenabízíme jenom nějaké eh, recepty na reformy, ale nabízíme eh, rozsáhlé, rozsáhlé eh, a skutečné partnerství. Je to jakási kombinace asociace, ekonomické integrace a je to vše provázeno právním státem, prvky svobody a jinými hodnotami, které jsou tak důležité pro jakoukoliv reformu tak, aby mohla být zcela naplněna, provedena. Od číslo čtyři. Navrhujeme něco, eh, co už tady bylo mm, dříve. Asociační dohada. východní partnerství, eh, to není jenom něco jako laboratoř. My tady netestujeme, neprovádíme experimenty. A chtěl, připomínám vlastně um, jeden z eh, příkladů, eh, kolegyni se to bude líbit, eh, to, když se podívám na HDP na hlavu, to bylo víceméně stejné a potom Ola mluví o dohodě o volném obchodu a tam mluví o tomto o tom, co musíme nabídnout našim partnerům. A pár roků Ehm, poté už ehm, tady byl rozdíl mezi HDP na hlavu, který se tak vzdálil, že je to čtyřikrát ehm, vyšší v Polsku, tedy zdvojnásobil se v případě Polska a snížil se dvakrát v případě Ukrajiny. A to je to, co nabízíme. A to je to, co je důležité, bychom připomněli. Bod číslo pět. Pracujeme nejenom, spolupracujeme nejenom s úřady, ale i s ostatními aktéry, eh, zvláště s občanskou společností a eh, to eh, činí reformy daleko životaschopnější. A bod číslo 6. Pokud když se stanou našimi partnery obětmi na útlaku, vnějšího útlaku, tak musíme pevně semknutí stát na straně našich partnerů a musíme mobilizovat veškeré nástroje solidarity, bude-li zapotřebí. A bod číslo 7. Eh, chtěl bych zúraznit, že naše politika eh, z dlouhodobého hlediska bude eh, přispívat k vytvoření v zóny volného obchodu od Vladivostoku po Lisabon. Měli bychom říct, že to, co my nabízíme, je vlastně volba mezi Bruselem, Moskvou, mezi Západem, Východem. Kdybychom toto říkali, to by byla eh, propaganda. A to říkají ti, kteří ignorují eh, naše dřívější výzvu vést dialog o těchto otázkách. A eh, zároveň jsou to jednostranná opatření, která jsou valována naše sousedy. A je ironií, že právě tento týden budeme mít první mm, setkání, bilaterální setkání eh, s Ruskou federací. Budeme právě hovořit eh, o to něčem, co bychom mohli nazvat jejich eh, potíže, které mají s celkovou koncepcí. Ale dovolte mi, abych ukončil něčím, co se týká Ukrajiny. A vy jste sami říkali, že eh, se povede ještě celá řada diskuzí během tohoto týdne tady ve Štrasburku. Rád bych eh, stručně připomněl to, co bylo zdůrazněno členskými státy minulý týden. Sice eh, odsuzujeme eh, eh, porušení ukrajinské svrchovanosti a teritoriální integrity a všechny kroky, které mají destabilizovat Ukrajinu, by vedly k dalekosáhlým důsledkům pro naše vztahy. A doufáme, že nedojde k tomuto, se dostaneme do toto stádia. Pevně věříme, že problémy budou vyřešeny cestou dialogu. A to mě přivádí k poslednímu bodu. Někteří z našich partnerů jasně definovali eh, svou aspiraci eh, směru k Evropě. Ehm, už dlouho hledáme cestu, eh, jak, toto vše, jak na toto reagovat, jak to vše dobře zvážit. A poslední rada, kdy jsme diskutovali o Ukrajině, tak bylo učiněno rozhodnutí, že asociační dohoda není konečným cílem v, ve spolupráci EU a, mezi EU a Ukrajinou. Je to, to celé je důležitý vývoj, protože jenom v duchu článku 49 Lisabonské smlouvy budeme mít možnost plně využít asociační dohody. Děkuji vám za tuto diskuzi a děkuji vám ještě více za tuto důležitou zprávu. Děkuji, paní komisářu, rovněž. Děkuji, pane komisaři. Já se přidávám k tomu potlesku, které e, tady zazněl. Skončili jsme rozpravu a hlasovat budeme ve středu v poledne. A ještě několik informací, vážení kolegové. Zasedání bude pokračovat zítra v úterý 11. března 2014 v 8.30.